Sdělím panu Albertinimu toto rozhodnutí na základě pravidla 7.9 jednacího řádu. 6 února 2014 jsem se rozhodl, že pan eh, Blum na základě článku 153 a eh, získá eh, výtku a sice toto bylo také předloženo. Předsedové výboru vyslechli pana Blumu, byl to výbor Ekon, a výbor FEM dle článku 153 jednacího řádu. Eh, všichni byli informováni. Pan Blum eh, se může odvolat eh, na úrovni předsednictví parlamentu. Ve středu na člán